Goedemiddag collega's. Eh, welkom allemaal. Vážení kolegové, vítám vás na zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Zasedání se bude konat 21. a 22. března. Já budu předsedat dnes a od zítřka tady bude pan Dimažiši. Čeká nás dlouhé hlasování. Rozhodně doufám, že to proběhne hladce. Nemělo by to být moc složité. Nicméně nejprve musíme schválit návrh pořadu jednání. Já předpokládám, že nikdo nežádá žádnou změnu. Připravte si hlasovací karty, protože u závěrečného hlasování musíme hlasovat pomocí hlasovacích karet, abychom věděli, jak to vypadá s hlasováním jednotlivých skupin. Toto zasedání se bude vysílat na internetu, proto se musíte chovat slušně. Máme tady širokou veřejnost. Pod číslo 3 schválení zápisů z předchozích zasedání. Konkrétně z 10. února. Ten jste obdrželi 14. března a tento zápis můžeme považovat za schválený, pokud do konce dnešního zasedání sekretariát neobdrží žádné připomínky. Má někdo nějakou poznámku? Ne, dobře. Přejdeme rovnou na bod číslo 4 na pořadu jednání, což je hlasování o jednotlivých zprávách, které připravil náš kolega pan Stavrakakis. Chcete k tomu něco říct? Chcete nám dát nějaké informace? Ne, děkuji, dobře. Takže přejdeme k první zprávě. Je to bod číslo čtyři a jedná se o překladatelské středisko pro instituce Evropské unie. Máme tady návrh rozhodnutí o udělení absolutoria, kdo je pro, Musíme hlasovat pomocí hlasovací karty? Asi ano, dobře. Takže hlasovací karty. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Výsledek 15 pro, říká pan předseda. Ne, 12 pro, 2 proti jeden se zdržel. Schváleno. Uzavření účetnictví, kde pro, proti Elektronické hlasování. Hlasování je uzavřeno. A výsledek? 12 pro, 2 proti, 1 se zdržel. A nyní usnesení. Opět pomocí karet. Hlasování je uzavřeno. Výsledek 13 pro, tentokrát jenom jeden hlas proti a dva se zdrželi. Dobře, tím se dostáváme k bodu číslo 5, což je zpráva o Evropském středisku pro rozvoj odborného vzdělávání, CDFOP. Nejprve hlasujeme pomocí karet o rozhodnutí o udělení absolutoria. Pomocí karet, prosím. Musíme znát výsledky. Hlasování je uzavřeno a výsledek je 13 pro, 1 proti a 2 se zdrželi. Návrh rozhodnutí zase hlasujeme elektronicky. Hlasování je uzavřeno. Výsledek 14 pro, 1 proti a 1 se zdržel. Tím se dostáváme ke třem pozměňovacím návrhům. z výboru pro zaměstnanost. Jsou to návrhy 3 a 5, ty už jsou ale zapracovány do návrhu pana Stavrakakise, takže musíme hlasovat jenom o návrzích 1, 2 a 4. Já navrhuji, že vezmeme na jednou a budeme hlasovat zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní závěrečné hlasování o celém usnesení. Pomocí karet, prosím. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Výsledek 15 pro, 1 proti a 1 se zdržel. Jdeme dál. Bo číslo 6. Agentura společenství pro kontrolu rybolovu. Nejprve pomocí karet hlasujeme o rozhodnutí o udělení absolutoria. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Výsledek 16 pro, nikdo proti a dva se zdrželi. Není návrh rozhodnutí o uzavření účetnictví pomocí karet, kdo je pro. Omlouvám se, je to vlastně elektronické hlasování, takže hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Výsledek 15 pro, nikdo proti a jeden se zdržel. Není usnesení, máme tady na pozměňovací návrh z výboru pro rybolov číslo 3. Návrhy 1, 2 a 4 z výboru pro rybolov už jsou zapracovány do návrhu. Takže zvedněte ruce, kdo je pro návrh z výboru pro rybolov, kdo je proti, zdrželi se. Návrh byl přijat. A nyní závěrečné hlasování. Pomocí karet, prosím, hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Výsledek 17 pro, nikdo proti a jeden se zdržel. Tím se dostáváme k bodu číslo 7 na pořadu jednání IASA. Pozměňovací návrh z výboru pro dopravu. Několik návrhů už bylo přijato, takže o těch hlasovat nemusíme, ale nejprve budeme hlasovat o návrhu rozhodnutí o udělení absolutoria kartami. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Výsledek 17 pro, nikdo proti a dva se zdrželi. Dále tady máme návrh rozhodnutí o uzavření účetnictví. Opět pomocí karet hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Výsledek 16 pro, nikdo proti a jen se zdržel. A teď tady máme čtyři pozměňovací návrhy z výboru pro dopravu. Můžeme je vzít pohromadě najednou, ano? Dobře. Všechny najednou. Zvedněte ruce, kdo je pro, proti. Zdrželi se. Návrhy byly přijaty. A tím se dostáváme k závěrečnému usnesení, k závěrečnému hlasování usnesení pomocí karet. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Výsledek je 17 pro, nikdo proti a jeden se zdržel. Přejdeme na bod číslo 8. ECDC. Máme tady pozměňovací návrhy výboru pro životní prostředí. Některé už byly zapracovány, o těch se hlasovat nebude. To jsou návrhy 3, 4 a 10, ale nejprve pomocí karet hlasujeme o návrhu rozhodnutí o udělení absolutoria. Hlasujeme. Hlasování je ukončeno a výsledek je 16 pro, nikdo proti a dva se zdrželi. Není návrh rozhodnutí o uzavření účetnictví pomocí karet. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Výsledek 16 pro, 1 proti. Nikdo se nezdržel hlasování. A teď tady máme sedm pozměňovacích návrhů z výboru pro životní prostředí. Můžeme je vzít pohromadě? Můžeme je vzít najednou? Zvedněte ruce, kdo je pro, proti, jeden proti. Zdrželi se? Pozměňovací návrhy byly přijaty a tím se dostáváme k hlasování o návrhu usnesení jako takovém. Pomocí karet hlasujeme, hlasování je ukončeno. Výsledek 18 pro, nikdo proti a jeden se zdržel. Dostáváme se k bodu číslo 9 na pořadu jednání. Evropská agentura pro chemické látky. Tady byly návrhy z, pozn- eh, z výboru pro životní prostředí na 2 a 7, ty už jsou zapracovány, takže musíme hlasovat jenom o návrhu 3, 4, 5 a 6, ale nejprve hlasujeme o návrhu rozhodnutí o udělení absolutoria pomocí karet. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Výsledek je 16 pro, nikdo proti a dva se zdrželi hlasování. Návrh rozhodnutí o uzavření účetnictví zase pomocí karet hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Výsledek 18 pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel hlasování. Pozměňovací návrhy 3, 4, 5 a 6 výboru pro životní prostředí. Celkově na najednou ano. Zvedněte ruce, kdo je pro, proti, zdrželi se, jednomyslně přijato. Dostáváme se k závěrečnému hlasování. Pomocí karet hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Výsledek je 17 pro, nikdo proti a jeden se zdržel hlasování. Nyní jsme u bodu číslo 10. To je Evropská agentura pro životní prostředí. Tady máme pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí číslo 4, ten byl už zapracován a část návrhu 6 a 9 byly také zapracovány. To znamená, že musíme hlasovat o několika návrzích, ale nejprve elektronicky rozhodnutí o udělení absolutoria. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Výsledek 17 pro, nikdo proti a dva se zdrželi hlasování. Nyní návrh o, na, uděle, na uzavření účetnictví pomocí karet hlasujeme. Hlasování je ukončeno. Výsledek 19 pro, někdo proti a jeden se zdržel hlasování. Nyní se dostáváme k pozměňovacím návrhům. Můžeme je vzít najednou, všechny pohromadě. Je tady drobná změna, ale je jasně vyznačena v seznamu pro hlasování. Je to návrh 6. Takže návrhy 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 na jednou. Ano, takže zvedněte ruce, kdo je pro, proti, zdrželi se, jednomyslně přijato. A dostáváme se k závěrečnému hlasování. Pomocí karet, prosím. Hlasujeme. Uzavírám hlasování. 20 hlasů pro, nikdo proti a jeden se zdržel. Vypadá to všechno výborně. Po číslo 11. EMCDDA Výbor LIBE předložil pozměňovací návrh 2, který už byl zapracován, takže nejprve hlasujeme o udělení absolutoria pomocí karet. Hlasujeme. Hlasování je ukončeno. Výsledek 17 pro 1 proti a 2 se zdrželi hlasování. Nyní uzavření účetnictví, také ka- pomocí karet hlasujeme. Hlasování je uzavřeno, výsledek 19 pro, 1 proti a 1 se zdržel hlasování. A teď tady mám tři pozměňovací návrhy výboru Libe, 1, 4 a 3. Můžeme je vzít najednou? Dobře, zvedněte ruce, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A dostáváme se k závěrečnému hlasování pomocí karet. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Výsledek 18 pro, jeden proti a jeden se zdržel hlasování. Tím se dostáváme k bodu 12. To je Evropská agentura pro námořní bezpečnost. Pozměňovací návrhy 3, 4, 5, 6, 7 a 8 výboru pro dopravu už byly zapracovány do textu, takže hlasujeme nejprve o návrhu rozhodnutí o udělení absolutoria pomocí karet. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Výsledek je 19 pro, nikdo proti a dva se zdrželi hlasování. Uzavření účetnictví také pomocí karet hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Výsledek je 19 pro, nikdo proti a jeden se zdržel hlasování. Dva pozměňovací návrhy výboru pro dopravu, jedna a dva. Oba najednou, dobře. Zvedněte ruce, kdo je pro, proti, zdrželi se. Návrhy byly přijaty. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování. Opět pomocí karet hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Výsledek je 20 pro, nikdo proti a jeden se zdržel hlasování. Dále bod 13. To je NEISA. Pomocí karet, rozhodnutí o udělení absolutoria, hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Výsledek je 17 pro, 1 proti a 2 se zdrželi hlasování. Návrh rozhodnutí o uzavření účetnictví hlasujeme pomocí karet. Hlasování je uzavřeno. Pan Fielner, jdete trošku pozdě. 19 pro, 1 proti a 1 se zdržel hlasování. Pan Fielner se teď může také zapojit do hlasování alespoň o tom usnesení, závěrečné hlasování. Hlasujeme. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno a výsledek je 19 pro, 1 proti a 1 se zdržel hlasování. Tím se dostáváme k bodu číslo 14. 14 to je Evropská agentura pro železnice. ERA. Tady byly návrhy od výboru pro dopravu 1, 3, 5, 6, 7, 8 a 9, které už jsou zapracovány do textu. Ale o některých ještě musíme hlasovat. Ale nejprve budeme hlasovat o návrhu rozhodnutí o udělení absolutoria. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Výsledek 19 pro, nikdo proti a dva se zdrželi hlasování. Nyní hlasujeme o uzavření účetnictví, hlasujeme pomocí karet. Hlasování je uzavřeno. 20 pro, někdo proti a jeden se zdržel hlasování. A nyní v seznamu pro hlasování vidíte, že tady máme dva pozměňovací návrhy, dva a čtyři. Budeme hlasovat o obou společně Zvedněte ruce, kdo je pro, proti. Zdrželi se. Nechcete to odhlasovat najednou? Dobře, takže nejprve stran 2. Zvedněte ruce, kdo je pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní odstavec 1, tam byl ústní pozměňovací návrh Cornelise de Jonga. A pokud vím, tak zpravodaj souhlasí s tímto ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nejsem si jistý, já myslím, že bychom měli hlasovat elektronicky. Prověříme to elektronicky. Odstavec číslo jedna. Vlastně se nemusím ptát, kdo je pro, když je to elektronicky. Takže 9 pro, 12 proti, nikdo se nezdržel, takže návrh byl zamítnut. A nyní návrh číslo 4. Zvedněte ruce, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Závěrečné hlasování pomocí karet. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Výsledek 16 pro, nikdo proti a dva se zdrželi hlasování. Bod číslo 15. ETF, Evropská nadace odborného vzdělávání. Výbor pro zaměstnanost předložil návrh 2 a 3. Ty už byly pokryty, ty už jsou zapracovány v textu, ale ještě o dvou budeme muset hlasovat. Ale nejprve budeme hlasovat o rozhodnutí o udělení absolutoria pomocí karet. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. 19 pro, 1 proti a 2 se zdrželi hlasování. A teď opět pomocí karet uzavření účetnictví. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. 19 pro, 1 proti a 1 se zdržel hlasování. A teď dva pozměňovací návrhy výboru pro zaměstnanost číslo 1 a 4. Můžeme je vzít najednou? Ano, takže zvedněte ruce, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Tyto dva návrhy byly přijaty. Závěrečné hlasování pomocí karet, prosím, hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Výsledek 18 pro, 1 proti a 1 se zdržel hlasování. Přejdeme na bod 16 na pořadu jednání. To se týká Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tady byly návrhy od výboru pro zaměstnanost 1, 2, 3 a 4, které už byly pokryty, ale nejprve hlasujeme o rozhodnutí o udělení a pomocí karet. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Výsledek 19 pro, 1 proti, 2 se zdrželi hlasování. Nyní hlasujeme o uzavření účetnictví pomocí karet. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. 19 pro, 1 proti a 1 se zdržel hlasování. A teď tady máme technický pozměňovací návrh k odstavci 3. O tom nemusíme hlasovat. A tím se tedy dostáváme k závěrečnému hlasování. Pomocí karet hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. 19 pro, 1 proti a 1 se zdržel hlasování. <clears throat> Nyní bod číslo 17. Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek. Několik pozměňovacích návrhů už bylo pokryto, konkrétně návrh 1 a 2 z výboru pro zaměstnanost. Budeme ještě hlasovat o dvou pozměňovacích návrzích, ale nejprve budeme hlasovat o návrhu rozhodnutí o udělení absolutoria pomocí karet. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Nyní budeme hlasovat o uzavření účetnictví. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. 21 pro, 1 proti a 1 se zdržel hlasování. Nyní návrh usnesení. Tam byly dva pozměňovací návrhy výboru pro zaměstnanost, 3 a 4. Vezmeme je na jednou. Ano, zvedněte ruce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrhy byly přijaty. Závěrečné hlasování pomocí karet. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Výsledek 20 pro, 1 proti a 1 se zdržel hlasování. Bod číslo 18 na pořadu jednání Eurojust. Tady jsou dva pozměňovací návrhy z výboru Libe, o kterých budeme hlasovat, ale nejprve pomocí karet rozhodnutí o udělení absolutoria. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. 21 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování. Teď budeme hlasovat o uzavření účetnictví pomocí karet. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. 21 pro, 1 proti a nikdo se nezdržel hlasování. Teď dva pozměňovací návrhy výboru LIBE, 2 a 5. Můžeme jezdit najednou, ano, takže zvedněte ruce, kdo je pro, proti, zdrželi se, byly přijaty. Závěrečné hlasování pomocí karet. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. 22 pro, 1 proti a nikdo se nezdržel hlasování. Bod číslo 19 na pořadu jednání. Agentura Evropské unie pro základní práva. Výbor Libe předložil tři pozměňovací návrhy, které už byly zapracovány do textu, návrhy 1, 2 a 3. Takže nejprve budeme hlasovat o rozhodnutí o udělení absolutoria. Hlasujeme pomocí karet. Hlasování je uzavřeno. 19 pro, 3 proti a jeden se zdržel hlasování. Uzavření účetnictví pomocí karet. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Výsledek je 20 pro, 3 proti a nikdo se nezdržel hlasování. A přejdeme na návrh usnesení. Tady dáme návrh Libe 4. Zvedněte ruce, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Potom odstavec 4. Ústní pozměňovací návrh Cornelise de Jonga. Spravodaj s ním souhlasí. Zvedněte ruce, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Návrh byl také přijat. Závěrečné hlasování pomocí karet. Hlasování je zahájeno. Zah- Je uzavřeno. Výsledek je 20 pro, 3 proti a nikdo se nezdržel hlasování. Dostáváme se k bodu číslo 20 na pořadu jednání. Toto je hlasování o úřadu pro dohled nad evropským KNSS. Ostatně nikdo neví, co to je KNSS. no nicméně budeme hlasovat. Hlasujeme. Hlasujeme. Já myslím, že to asi nějak souvisí se satelity. Eh, hlasování uzavřeno, výsledek 20 pro, 1 proti a 20 zdrželi hlasování. Uzavření účetnictví pomocí karet. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. 20 pro, 1 proti a 1 se zdržel hlasování. Teď tady máme návrh usnesení a dva ústní pozměňovací návrhy. Oba předložil Cornelis de Jong. Spravodaj s nimi souhlasí. Můžeme je odhlasovat najednou? Ano, dobře, takže zvedněte ruce, kdo je pro, proti, zdrželi se. Návrhy byly přijaty. Závěrečné hlasování. Pomocí karet hlasujeme. Hlasování uzavřeno. 20 pro, 1 proti a 1 se zdržel hlasování. A tím se dostáváme k bodu 21. Společný podnik Artemis. Dám Artemis. Pomocí karet hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. 19 pro, 1 proti a 2 se zdrželi. Uzavření účetnictví také pomocí karet, prosím. Hlasování zahájeno. Uzavřeno. 20 pro, 1 proti a 1 se zdržel hlasování. Návrh usnesení pomocí karet. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. 19 pro, 1 proti a 1 se zdržel hlasování. The cleans. Další bod je bod číslo 22. Čisté nebe, Clean Sky, společný podnik pod názvem Clean Sky. Pan De Jong má ústní pozměňovací návrh, ale nejdříve budeme hlasovat o udělení absolutoria. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 1. To je výsledek hlasování. Účetní uzávěrka Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. A teď ústní pozměňovací návrh pana de Jonga. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je tedy přijat. Závěrečné hlasování elektronickou formou zahajuji hlasování, končím hlasování. 22 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Bod číslo 23 na pořadu jednání, společný podnik IMI. I zde máme ústní pozměňovací návrh pana De Jonga, ale nejdříve hlasujeme o absolutoriu. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 19 pro, 1 proti a někdo se nezdržel. Účetní uzávěrka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. A teď ústní pozměňovací návrh k osmému odstavci od pana De Jonga. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pozměňovací návrh byl přijat a nyní elektronicky budeme hlasovat o celém bodě. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A výsledek zní 19 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. To byl tedy bod 23. Teď eh, se dostáváme k bodu 24, to je následující bod. ITER. A projekt Rozvoj energie z jaderné syntézy. I te, tady má pan De Jong ústní pozměňovací návrh, ale nejdříve absolutorium. Zahajuji hlasování. <clears throat> Končím hlasování a výsledek zní 20 pro, 3 proti, Někdo se nezdržel. Roční uzávěrka, elektronicky hlasujeme teď zahajuji hlasování, končím hlasování. 21 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel a ústní pozměňovací návrh pana De Jonga k desátému odstavci zpravodaje pro, kdo ještě je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Výsledek zní 19 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Bod číslo 25. Sesar. Výbor pro dopravu předložil pozměňovací návrhy 3, 4, 6 a 9. Ty už byly začleněny do textu zprávy. Nejdříve hlasujeme o absolutoriu, zahajuji hlasování. <clears throat> Končím hlasování. Výsledek hlasování je 21 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Roční uzávěrka zahajuje hlasování, končím hlasování. 23 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. A teď všechny pozměňovací návrhy to jsou 1, 2, 7, 8, 5. Můžeme o nich hlasovat en blok. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Je to přijato. K desátému odstavci pan De Jong předložil ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. A ten pozměňovací návrh je přijat a nyní konečné hlasování. Zahajuji hlasování, končím hlasování a výsledek je 22 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji zpravodaji. Děkuji za tuto skvělou práci a nyní máme náskok. 25 minut. Následující bod na pořadu jednání A ještě děkuji sekretariátu za podporu při hlasování. Další bod na pořadu jednání, to je zpráva pana Rivelínyho, jde o udělení absolutoria pro radu, jde o souhrný rozpočet je to první výměna názoru. Já si teď hledám dokumenty, omlouvám se za toto krátké zdržení. Tady máme korespondenci od generálního tajemníka. Za chvíli vám to předložím. Inderdaad, we hebben dus um, als komisí kolegy. Eh, Drazí kolegové, dostali jsme dopis pro náš výbor od generálního tajemníka rady. Rada, jak víte, tam něco slíbila. Především to, že nám pošle nějaké dokumenty. Mám na mysli především dokumenty, které se týkají finančního přiznání za rok 2009 a zprávu o finančních činnostech z roku 2009 a také souhrn interních auditů za rok 2009. Neodpověděli však na náš dotazník. 2. března Koreper schválil memorandum o porozumění o vztazích mezi Evropským parlamentem a radou, pokud jde o udělení absolutoria. Pokud souhlasíte, tak se teď eh, budeme zabývat tímto bodem. Já předám slovo panu Rivelinimu. Vy jste měli příležitost eh, zabývat se touto situací. Jak to vypadá v současné době? Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že dnes diskutujeme o velmi důležité záležitosti. Před zítřejším hlasováním o absolutoriu pro radu jak víte, protože jste dostali hlasovací seznam, já chci posunout eh, udělení absolutoria pro radu a mám proto tři důvody, které má frakce schválila. První důvod. Rada nepřistoupila na to, aby se oficiálně a formálně setkala s odpovídajícím výborem našeho parlamentu nebo se spravodajem, aby diskutovali o otázkách týkajících se naplňování rozpočtu Rady pro rok 2009. Druhý důvod. Rada odmítla poskytnout písemné odpovědi na dotazník, který zpravodaj 14.12.2010 radě zaslal. Třetí důvod parlament nedostal základní dokumenty od rady, jako například úplný seznam jednotlivých rozpočtových položek. Nechci se zaměřovat na současnou situaci nebo na to, jak se rozhodla má frakce nebo i ostatní frakce v tom smyslu, že neudělí absolutorium politický úsudek jednotlivých poslanců, pokud jde o odložení absolutoria, bude jasně vyjádřeno zítra při hlasování. Já si tedy myslím, že mé vystoupení může být užitečnější především za účelem diskuze, pokud se zaměřím na dlouhodobou perspektivu a strategii, kterou bychom se měli řídit do budoucna. Abych to řekla jinými slovy na to, co bude následovat po zítřejším hlasování. Je rozumné domnívat se, že zítra výbor odloží udělení absolutoria a já si myslím, že by bylo užitečné položit si otázku, jaká by mohla být naše role jako výboru pro rozpočtovou kontrolu a především, jaké by mohly být způsoby řešení této zablokované situace mezi institucemi, která trvá už několik let. Chtěl bych uvést ve svém vystoupení možná řešení této otázky. A potom dodám několik komentářů. První řešení. Toto první řešení má právní základ v usnesení parlamentu pro absolutorium 2008 a tam se počítá s posláním následujících dokumentů. Za prvé účty z předcházejícího účetního období týkající se výkonu rozpočtu. Za druhé finanční rozpočet, eh, který obsahuje aktiva a pasiva, finanční tedy rozvaha. Za třetí roční aktivity, pokud jde o finanční a rozpočtové naplnění. Za čtvrté eh, vyjádření interního auditu musí zde být také ústní vystoupení na zasedání odpovídajícího výboru před udělením absolutoria. Druhé řešení. Druhé řešení, při kterém by rada využívala stejného postupu jako všechny ostatní instituce. To znamená, parlament by dostal doporučení ze strany rady. Třetí řešení je řešení spojené s meziinstitucionální dohodou. Samozřejmě to počítá s celou řadou etap a procedur, které musí být dodržovány a které by znamenaly velké snížení pravomocí našeho výboru ve prospěch eh, výboru AFKO a konference předsedů. Jak jste říkali před chvílí, nebo jak říkal pan předseda, jsou zde novinky. Pan Debusie Generální tajemník rady nám poslal dopis eh, ze 16. března a rada sděluje Klausovi Velmu, že chce využít to třetí navrhované řešení. To znamená, chce nastolit meziinstitucionální dohodu. Bereme na vědomí tuto poslední výměnu informací. V dopise se uvádí, a já osobně vám můžu říci, že žádná z těchto tří možností neuspokojuje všechny strany, protože jsme přirozeně nedospěli k dohodě. Nicméně, řešení i pro dobré jméno institucí musí být dosaženo. Je evidentní, že parlament z postupy, které byly zahájeny tento týden, znovu získal klíčovou roli, která mu patří. Takže určitého výsledku už parlament jako instituce dosáhl. A můžeme tedy diskutovat i o řešení, které by vyplývalo z rezoluce parlamentu nebo z usnesení parlamentu z minulého června. To by bylo to první řešení. Já vás tedy, kolegové, vyzývám, abyste se vyjádřili k této věci, abychom zahájili rozpravu, abychom v budoucnosti upevnili společné stanovisko. Po diskuzi já sjednotím vaše pozice a navrhnu řešení také proto, abychom rozbili linii, která by v očích eh, nezávislých pozorovatelů vypadala jako předem daná. Nemůžeme vyloučit, že by rada dostala už předem určitý speciální status, jako měla vždycky. Děkuji, u, eh, Rivellini. Děkuji, děkuji. Panu Ripelinimu, prosím, kdo se hlásí o slovo? Paní Jalasena, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano. Pokud jde o zprávu pana Riveliniho, tak bych chtěla především poděkovat za jeho úsilí a za snahu dosáhnout dohody a to jak s maďarským předsednictvím, tak i s ostatními stínovými zpravodaji. Z této debaty vyplynula situace, ve které se v současné době nacházíme. Já bych řekla, že i přes úsilí maďarského předsednictví i pana Riveliniho jsme pořád ještě o krok zpět v porovnání s tím, jak jsme na tom byli minulý rok. Na návrh španělského předsednictví jsme tehdy získali více. Bylo to samozřejmě v rámci jednání, kdy jsme postupovali cestami a způsoby, které nebyly plně formalizovány, nicméně dostali jsme celou řadu odpovědí, které v tomto případě, a je to opravdu těžké uznat, ale nezískali jsme, nedostali jsme tuto spolupráci a proto vítám úsilí pana Riveliniho a doufám, že tento výbor bude debatovat o odložení schválení nebo tedy udělení absolutoria pro radu. Já si myslím, že jsme opravdu v kritickém okamžiku, abychom mohli konečně rozlišit eh, roli parlamentu, jak uvádí smlouva, protože parlament má rozhodovat o absolutoriích jednotlivých institucí a orgánů. A rada je jednou z těchto institucí a tím pádem podléhá rozhodnutí parlamentu. A i když se má uznávat doporučení, tak konečné rozhodnutí je výlučně v rukou Evropského parlamentu. A proto je tedy nutné, podpořit toto odložení absolutoria, pokud nezískáme všechno to, co požaduje pan Rivelini. My přijímáme jeho kompromisní návrhy, to znamená, Rada musí odpovědět na všechny otázky parlamentu, které byly znovu předloženy i v tomto novém období. Parlament musí mít k dispozici všechny dokumenty a všechny odpovědi, aby mohl zodpovědně rozhodnout o udělení absolutoria. A samozřejmě do plenárního zasedání musíme všechno vyhodnotit, zjistit, v jaké situaci se nacházíme, aby naše instituce mohla připravit rozhodnutí a také rozhodnout na o tom, jakým způsobem bude rada podléhat rozhodnutí parlamentu, pokud jde o udělení absolutoria. Tak je důležité uznat, že rada má nejen administrativní výdaje, to je v podstatě bez problémů, nicméně má i další operativní výdaje, provozní výdaje, které jsou čím dál vyšší. A vzhledem k tomu, že jsou součástí rozpočtu Unie, tak i tyto výdaje musí podléhat tohoto, tomuto postupu k udělení absolutoria, jako je to ostatně i u jiných institucí. A já si myslím, že musíme postupovat úplně stejně jako u všech ostatních institucí. Ta situace je teď trochu výjimečná kvůli tomu, jak historicky vypadají vztahy mezi radou a parlamentem. Nicméně nemělo by to vést k nějakému anomálnímu řešení, pokud jde o vyústění této polemiky. Já samozřejmě podporuji odložení absolutoria a myslím si, že z kompromisy, které navrhuje pan Rivellini, se posiluje naše pozice. Doufám, že získáme většinovou podporu a v zásadě nemám žádné větší problémy. Děkuji. Děkuji. Pan Kaja? Děkuji, pane předsedo. Já jsem poněkud zmaten ohledně eh, toho pozadí, které se týká výměny korespondence. Protože eh, podle mého názoru jsme jasně vyjasnili postavení našeho výboru. Natolik dostatečně, že mě není zcela jasné, na jakém základě generální sekretář parlamentu hovoří o interinstitucionální dohodě. Proč? Zatím jsem pochopil stanovisko výboru tak, že parlament Úřad pro udělování absolutoria je tím orgánem, který nemůže být v těchto rozpočtových otázkách spochybněn. A je-li tomu tak, tak se ptám, o čem máme vyjednávat, protože interinstitucionální dohoda to je něco, co je předmětem také dohadování v rámci konference předsedů. A já jsem nepochopil zcela jasně, co by mohlo být výsledkem toho jednání, kdo by byl ve výboru zodpovědný a co bychom za to měli získat. Já si myslím, že postavení tohoto výboru je jasné. My interpretujeme dohodu tak, že správní e, výbor parlamentu je orgánem pro udělení absolitoria. Rada trvá na reciprocitě, což jsme odmítli. A když se má jednat o interinstitucionální dohodu, tak já si nemůžu představit, co by tam mělo stát jiného, než to, o čem jsme dosud hovořili. Eh, Děkuji vám. To bylo skutečně rozhodnutí, zcela jednoznačné. Pan Hacimakakos, já jsem z toho důvodu, abychom skutečně byli pro odložení absolutoria a ne pro udělení absolutoria. Otázky, které jsme položili, nebyly dostatečně zodpovězeny. Eh, Memorandum of Understanding, o kterém se hovořilo v Koreperu, neproběhlo v rámci našeho pochopení. Pan Semagát byl eh, zpravodajem a já si myslím, že také byl proto, abychom byli pro odložení. Co se týče rady, tak já myslím, že nemůžeme mít papeštější než papež a uzavírat si dveře, ale předpokladem pro další jednání podle mého názoru jednoznačné zodpovězení otázky, kdo je kompetentní. Pan Gaja říká, že smlouva je jasná a když rada o tom pochybuje, tak prosím pana zpravodaje, aby eh, článek 256 našeho jednacího řádu EP byl využít eh, také na to, abychom mohli eh, se dostavit před Evropský soudní dvůr. A z toho důvodu předseda parlamentu na základě tohoto článku může nechat vše zkontrolovat před Evropským soudním dvorem. My vidíme, že rada nedělá kroku předu, ba naopak spíše dozadu. Děkuji vám. Děkuji. Paní Kresle, děkuji. Děkuji. Myslím, že bychom to měli oddělit od toho, co budeme dělat s radou, protože odložení absolutoria, to je jasné, ale jak budeme postupovat dál. Já jsem také byla překvapena na základ eh, o výměně eh, korespondence tak jak jsem se o ní dozvěděla. Ale já jsem to ani správně nepochopila, abych byla zcela upřímná. Možná, že jsem se říkala, že to závisí na mých nedostatečných anglických schopnostech, že jsem nedávala dost pozor ve škole. Ale v každém případě generálního tajemníka Velinka jsem zavolala v pátek. On mě řekl, že tyto dva náhor, názory znamenají, že buď bude akceptováno to, co chce rozpočtový výbor anebo e, to, že budeme akceptovat na základě vzájemnosti, jednání na základě vzájemnosti. E, Rada se dohodla na interinstitucionálním postupu. A já zcela sdílím to, co řekl pan Gaja, protože my tady můžeme pouze získat, protože e, já si myslím, že nás nelze skutečně vydírat. Bod 8, tam bychom mohli říci, agreement with the council on the council's discharge as not necessary oder irgendetwas sowas, wir... A nebo něco podobného, tak abychom k tomu i hned zaujmuli stanovisko. A myslím si, že my nepotřebujeme interinstitucionální dohodu, protože tam by se mohlo stát, že tam budou stát některé věci, které si ani nepřejemné. Rada ta nevykonává pouze správní rozpočet, ale zároveň také se zabývá strukturálními fondy, což znamená, že já nemám žádnou chuť se nechat vydírat, což znamená, že bychom měli jasně říci a z toho důvodu varuji také u eh, ústního návrhu v bodě 8 my musíme zcela jasně říci, že když nepotřebujeme extra dohodu, tak to znamená, že chceme zcela běžný postup. Já jsem generálnímu tajemníkovi nesmírně vděčná, protože my se snažíme vše dohodnout a rada si myslím ze své strany zatím neudělala vůbec nic a my jsme se vždycky snažili být aktivní. A co my chceme? My chceme, aby rada prostě udělala to, co udělat má a nic navíc. A to je něco, co bychom měli dodržovat jako línii, protože jinak bychom snížili naše nároky. Já navíc nechci vysílat špatné, nesprávné poselství. Děkuji. Děkuji, paní Chris? Die u er zelf aan twijfelde of u altijd in de les had opgelet op school. Vy jste řekla, že sama litujete, že jste si skutečně nedávala pozor ve škole, tím pádem nemáte dobré znalosti angličtiny, ale to vám nevěřím, protože vy tady nasloucháte vždy pozorně. podle mého názoru nepotřebujeme žádný e, specifický ústní návrh. Chce se k tomu prosím někdo vyjádřit? E, když ne, tak e, pan zpravodaj, ale napřed paní Jana Senda. Prosím. Eh, Děkuji. Musím uznat, že tento návrh paní Gresla je pro mě úplně nový. Bod 8. Ten kompromis eh, pana Riveliniho a můj jasně říká, že musíme k tomu zaujmout stejný přístup jako ke všem ostatním institucím. Z toho jasně vyplývá, že meziinstitucionální dohoda zde není evidentní. Pokud Klaus Vele něco jiného vyjednal a teď zde musíme předložit ústní pozměňovací návrh, aniž bychom znali následky, tak já bych si nejdříve ráda vyslechla pana Veleho, abych se dověděla, proč navrhuje tuto dohodu. Já si myslím, že v této oblasti to dobře fungovalo, takže opravdu nechápu, proč najednou musíme explicitně radě říci, jaká je naše strategie. To znamená, že nebudeme akceptovat meziinstitucionální dohodu. S radou nic takového nemáme a to nám neubírá nic na naší roli. Já bych byla ráda, kdyby před hlasováním se neobjevovalo něco takhle nového. To je podle mě opravdu důležitá věc. To není věc, kterou bychom tam mohli jim tak vložit nebo vypustit. Pokud si náš generální tajemník myslí, že toto je dobré rozhodnutí, tak by se ho chtěla poslechnout, než se rozhodnu. Opravdu nevím, jak se k tomu postavit. Pan Rivelini a já jsme se shodli na tom, že budeme mít stejný přístup jako ke všem ostatním institucím. Takže jsme nevyžadovali dohodu a teď najednou říkáme, že ji nechceme. Já si myslím, že tím si zavíráme dveře a vůbec nevíme, kam nás to povede. Já to alespoň nevím, protože mě pan Vele žádné vysvětlení neposkytnul. Sowieso, er is nog eventjes tijd. De stemming is voorzien voor morgen. Mevrouw Gressel heeft hoe dan ook het recht om een... Ano, zítra bude hlasování. Paní Kresle má dostatek času na to podat pozměňovací návrh, na to má plné právo jako poslankyně. Máme ještě pořád času, abychom se na to podívali i v rámci EPP. Paní Kresle, chcete se tomu vyjádřit ještě, zareagovat? Když budeme používat běžný postup, tak máme dvě možnosti. Buď teda ten běžný možnost, nebo meziinstitucionální dohoda. E, my jsme pro ten běžný postup, pro ten normální postup. A co chceme vlastně? Jak chceme postupovat? Já chci skutečně e, meziinstitucionální dohodu a ne já chci běžný postup a ne mezi institucionální dohodu. Chci běžný postup s radou a e, nechci diskutovat ještě následující půl rok o těchto věcech protože některé věci potom neuděláme. My jsme hovořili o gentlemanské dohodě, ale e, to zase E, není to správné, co já chci, já se nechci těmito věcmi vůbec zabývat, které nejsou běžným postupem. Což znamená, že si myslím, že by bylo dobré tam dát jednu větičku, ve které jasně řekneme, co je naším cílem a co chceme. A měli bychom se na tom dohodnout. A když se na tom nedohodneme, tak prosím, tak jako já budu jenom přihlížet, jak to poběží či nepoběží. Collega Rivellini. Pan Rivellini. Já si myslím, že u všech otázek se vždycky musíme podívat na to z hlediska lahve, která je z poloviny plná, ne z poloviny prázdná. Ta diskuze probíhá už několik měsíců. Parlament se dostal do klíčové situace. Vysvětlili jsme, radě, že všechny politické frakce se v podstatě shodují na tom, aby byly dodrženy tyto klíčové postoje, klíčová role parlamentu. A ten poslední dopis, který nám přišel, jen svědčí o tom, že jsme se dostali k výsledkům, které v současné době žádného poslance nemohou uspokojit. Hlasování a dohody k nímž jsme dospěli s kolegy ohledně zítřejšího hlasování, tak to vypadá tak, že by to mělo být eh, posílením našeho postoje jako celku, jako celého parlamentu nad rámec politických frakcí. Já jsem samozřejmě musel prezentovat ta tři možná řešení, abychom vyřešili tuto krizi. Žádná jiná řešení neexistují. Ten eh, pozměňovací návrh zítra od paní Kresle by mohl ještě potvrdit naši pozici. Do zítřka máme čas na to, na to, abychom se nad tím ještě zamysleli. Pravda je, a musíme to říci, protože jinak um, zapomínáme na pokrok, kterého jsme dosáhli v uplynulých měsících, ale pravda je, že pevný postoj a pevné stanovisko všech poslanců z tohoto výboru a naše snaha, aby parlament byl respektován ostatními institucemi, vede k tomu, abychom měli konkrétní výsledky. A rada prostřednictvím generálního tajemníka a dalších institucí se pokouší toto zvrátit. Já si myslím, že my musíme i nadále prosazovat svou pozici, nicméně nesmíme se nikdy vzdát toho, že bychom naslouchali. Naslouchat musíme. Stejně jako musíme trvat na tom, aby byly dodržovány naše kompetence. To zítřejší hlasování je podle mě dost jasné. Dnes diskutujeme o tom pozměňovacím návrhu. Možná by to mohlo být ještě další potvrzení toho, co jsme zde dnes říkali. Dank u. Eh, zijn er nog collega's die hierop willen Děkuji. Chce se vyjádřit ještě někdo z dalších kolegů? Zdá se, že ne. Měli jsme v sále zástupce rady, jsem si jistý, že si dělali poznámky. Určitě pochopili, o co vám jde. Určitě vzali na vědomí, nakolik rozhodný postoj má tento výbor. O udělení absolutoria budeme hlasovat zítra. Bude to bod číslo 30 na našem pořadu jednání. Zítra 22. března. A nyní bod číslo 27. To je zvlášť důležitý bod. Bude to dokument kom 2010 815, který se týká finančního rozpočtu, finančních pravidel platných pro roční rozpočet Unie. Ano, organizační připomínka, prosím. Pane předsedo, chci říci, že zítra budeme rovnou hlasovat o ostatních institucích, eh, kromě rady. Já bych ráda aspoň eh, chvíli probrala s panem Rivelinem hlasování pro hospodářský a sociální výbor, protože s tím se zítra nepočítá. Ani se nepočítá s nějakou přípravnou diskuzí na zítřejší hlasování a zítra musíme hlasovat, takže já bych ráda tuto věc probrala, pokud je to možné. Já myslím, že to je v pořádku. Uděláme to zítra před hlasováním. Als, we kunnen het ook, ik denk dat we zitten nu meer dan een half uur voor op schema, dus uh, we gaan sowieso... Máme půlhodinový předstih, takže teď máme hodinu a půl na společnou zprávu Riveliny Gresle. Já myslím, že hodinu a půl nepotřebujeme. Budeme tam mít tady přestávku, mezeru do půl šesté. Já bych navrhoval, že to, o čem chcete mluvit vy, pokud je o výbor pro hospodářské mrvé záležitosti, že to si krátce vezmeme po tomto bodu. Takže nejprve bod 27. Bod číslo 27. Já už jsem v podstatě říkal pár slov na úvod. A pak dostanete slovo k tomu výboru pro hospodářské mrvé záležitosti. Ano, uvidíme, jestli budeme mít ještě čas, než se sejdeme s panem Endgvirdou. Já už jsem říkal, toto je velice důležitý dokument komise, dokument, o kterém musíme mluvit. Ten dokument má dvě předchozí verze, které nahrazuje. A paní Gressle a pan Rivellini se chopili iniciativy a vytvořili pracovní skupinu, která se už několikrát sešla, aby tuto věc připravila. Děláme to v rámci pravidla 21 jednacího řádu. To znamená, je to společná práce rozpočtového výboru a výboru pro rozpočtovou kontrolu. A už teď vám mohu říct, že se chystá také debata, která bude ve výboru pro rozpočet 14. a 15. dubna. A členové výboru pro kontrolu rozpočtu byli pozváni. Nicméně, teď bych nejprve dal slovo panu Rivelinimu jako zpravodaj. aby nám dal informace a osvětlil nám tuto věc. A pak uvidíme, jestli se bude hlásit o slovo někdo další. A samozřejmě paní Gresle také dostane slovo jako zpravodajka za výbor pro rozpočet. Takže pan Rivellini, prosím. Děkuji. Dokument, který jsme předložili my zpravodajové, se týká návrhu reformy finančních pravidel pro roční rozpočet Unie. Nechci vás příliš zdržovat a především chci dát dostatek času paní Gresle, aby představila ty hlavní změny. Takže jen stručný úvod. Pokusím se co nejrychleji pojednat téma používání finančních nástrojů. Odkazuji na pracovní dokument, pokud by vás zajímaly podrobnosti. Jak víte, tak zde máme návrh KOM 0815. Po diskuzích v prosinci 2010 se zde sjednotili požadavky Lisabonské smlouvy a vyplývá z toho potřeba změn u poloviny z celku 200 článků. Tato změna je nutná a parlament teď může uplatnit svůj, svoji pravomoc spolurozhodování, pokud jde o finanční pravidla, tak zde podle Lisabonské smlouvy má parlament spolurozhodovací pravomoc. Pracovní skupina se sešla několikrát a upozorňovala na celou řadu změn a nových konceptů které chce komise do finančního nařízení začlenit. V tomto smyslu jsme, k tomu snažili, jsme se k tomu snažili přistupovat tematicky. Zaměřovali jsme se na následující záležitosti. Za prvé, změny k systému rozpočtových zkreslení a zachování pravomocí parlamentu v rámci kvality rozpočtu. Za druhé, nový koncept rizika tolerovatelné chyby. Za třetí, role komise, pokud jde o výkon rozpočtu komise, eh, Unie, především pokud jde o naplňování a používání různých nástrojů pro naplňování rozpočtu a pokud jde o přímé a nepřímé řízení. A delegování pravomocí na Evropskou investiční banku i na další nestátní orgány. Za čtvrté, koncepce finančních nástrojů, které jsou vyjmenovány v návrhu komise, budoucnost Evropské investiční banky a dalších eh, finančních institucí. Za páté, snížení administrativní zátěže v oblasti konkurzů a tendrů financovaných Evropskou unii. Za šesté, delegované akty. Pokud jde o delegování pravomocí na komisi, aby se navrhlo upravení pravidel pro výkon rozpočtu. Je důležité uvést několik obecných připomínek k tomu, co jsem zde představil. Je zde celá řada důležitých a složitých témat. Často se to týká pouze rozpočtu a někdy se to naopak týká kontroly rozpočtu. Na uplynulých zasedáních jsme už připomněli otázku rizika tolerovatelné chyby. Kolegové, kteří sledují práci tohoto výboru, souhlasí s tím, že je to důležité téma. Komise k tomu přistupuje povrchně. A z toho vyplývá celá řada problematik a to bychom měli v pracovním dokumentu, na který odkazuji velmi dobře, vysvětlit. Nechci zacházet do detailů, ale rád bych zdůraznil, že v souladu s účetním dvorem navrhujeme pozměnit návrh komise tak, aby riziko snesitelné nebo tolerovatelné chyby bylo řídícím nástrojem, který bude použit k vyhodnocení této chyby, ale ne podle fondu a členských států, ale obecně. To by mělo posílit povinnost komise neustále sledovat naplňování programu a reagovat s tím, že bude uplatňovat různé postupy, zintenzivní kontroly, zjednoduší programy a tak dále. Uvědomujeme si a víme, že jsou zde problémy, když to budeme kontrolovat podle fondů a podle členských států, ale myslíme si, že požadavky na efektivní řízení zdrojů Především eh, ve složité ekonomické situaci, jako je ta dnešní, musí být zváženy opravdu velmi pozorně. Znám obavy komise v této oblasti. I členové kabinetu kompetentního komisaře na to upozorňovali, ale myslím si, že nakonec dospějeme k dohodě, že je to možné. Pár poznámek k používání finančních nástrojů, to je také důležité. A rád bych přistoupil k tématu, na které jsem upozornil na začátku svého vystoupení. Týká se to finančních nástrojů a rád bych eh, lépe zasadil toto téma do kontextu, než se k němu vyjádřím. Návrh komise se vztahuje především na dva články. 100 30 a 131 finančního nařízení. A tří článků 39 ter až 39 za páté. Definice finančních nástrojů je velmi široká. Článek 130 finančního nařízení stanoví, že se jedná o opatření finanční podpory Unie které jsou hrazeny z rozpočtu s cílem dosáhnout někdy specifického strategického cíle. Jedná se také o další rizikové nástroje. Finanční nástroje nebo finanční pravidla jsou většinou víceletými programy. A aby komise získala prostředky, tak chce vydat evropské dluhopisy na financování projektu, takzvané Project Bonds. Návrh eh, navrhuje, aby se tím zabývalo především eh, skupina pro Evropskou investiční banku, která je specifickou institucí a tím pádem nemusí se účastnit výběrových řízení, pokud jde o dotace. Zpravodajové se domnívají, že tento přístup je přijatelný, i když komise musí ještě vyjasnit především prováděcí opatření a záruky na kontrolu. Delegovat možnost nebo delegovat eh, určité úkoly na ceřiné společnosti, to by do toho nemuselo vůbec zapojovat parlament, protože Takovéto jednání ze strany Evropské investiční banky by bylo zcela nezávislé. A proto si myslím, že by zde musela být zakotvena možnost eh, kontroly ex post. Kontrolní mechanismy by už nebyly v rukou parlamentu, ale byly by definovány v oblasti delegovaných rozhodnutí a rámcových eh, dohod vyjednaných s EIB. To je článek 39 Ter Aquar. Myslím si také, že je nutno posílit navrhovaná opatření s tím, že navrhneme racionalizaci norem Evropské unie, které se uplatňují na členské státy, aby zde nevznikly rozpory v rozpočtu ani u členských států, ani u Evropské unie. Evropský parlament musí mít odpovídající roli ve fázi realizace, aby mohl ověřit dosažení nebo splnění svých politických priorit. Nesmíme přistoupit na exkluzivní zacházení s Evropskou investiční bankou, i když má zvláštní statut ve smyslu smlouvy. Zaručit, že budoucí delegování bude probíhat pouze na základě specifického právního základu a je třeba zachovat zodpovědnost komise, pokud jde o realizaci. závěrečné připomínky. Myslím si, že návrh komise použít nástroje, které dává k dispozici finanční trh, musí být eh, nahlížen pozitivně, především ve světle současného evropského hospodářského kontextu. Ve chvíli, kdy různé členské státy trpí v důsledku krize a zadluženosti, ve chvíli, kdy úroveň spolufinancování evropských politik naráží na problémy, multiplikační efekt, který by vyplýval z použití finančních nástrojů, by mohl sloužit jako impuls pro komunitární ekonomiku, která je nyní slabá, ale také je to možná jediný předpoklad, jak posílit jednání Evropské unie a pozici v této oblasti. Další důvody. Například dopad na rozpočtové výhledy, které vyplývají ze vstupu nových členských států do Evropské unie a také měnová governance. Ale dám také slovo paní Gressle, která lépe specifikuje další velmi důležité aspekty. Mezi něž patří například přímé a nepřímé řízení. Děkuji, děkuji panu zpravodajové. Prosím, paní Kresle, máte slovo. Děkuji. Děkuji eh, kolegovi Rivelinimu a všem eh, kolegům, kteří tady zůstali, protože sál se poněkud eh, vyprázdňuje, takže si vážím přítomnosti těch, kteří zůstali. Většinou jsou to stejné Máme určitý eh, klub fanoušků, který zasedá někdy i bez fandů. Ale v každém případě chci říci, že závidím radě, kde sedí vždycky nejméně 26 členů u stolu. My se nacházíme ve velmi komplikované situaci, protože máme pouze dílem stabilní texty. Texty se neustále změní a právě když se dohodneme na nějaké variantě, tak jsem si zcela jistá, že dostaneme náhle nový text. A tento nový text se týká sdílení, zpravování strojů, existuje non-paper, který vzešel z určitého semináře, což bylo dobré. Potom existuje non-payment eh, s finanční, o finančních nástrojích a také o aktech pro eh, přenesené pravomoci. Já bych chtěla hovořit o těch eh, sdílených finančních prostředcích a o PPP. Pan kolega Rivelini a já nemáme různý názor na to, ale ptáme se, jak to udělat. Co se týče aktů přenesené pravomoci, to znamená, že parlament víceméně ztrácí možnost zasahovat o proveditelnosti protože to všechno bude podléhat nařízení rady. A když teda něco chceme, tak si musíme klást otázku, jak. Nejde o to říci, jsme pro nebo proti, ale jde o to říci, jakým způsobem eh, postupovat. Začnu se sdílením eh, rozdělení prostředků, finančních nástrojů. Na jedné straně pracujeme s non-paper od komise a ptáme se, jakou roli bude hrát komise při akreditaci. Když komise bude provádět akreditaci, tak to bude komplikované, protože komise nám jasně řekla, že by toho nebyla schopná, protože by to znamenalo opuštěný stát programů. A to nechceme. Z toho důvodu jsme se dohodli na tom, že budeme vyžadovat analýzu rizika, anebo každý členský stát má možnost si nechat od komise zkontrolovat eh, své systémy. Existují někteří specialisté, konkrétně nechci jmenovat teda Bulharsto, že komise by se měla podívat na některé z těchto států. To by měla být prostě možnost, jak postupovat. A nebo na základě žádosti členského státu. A na základě článku 53b by členské státy vlastně nekonali a všechno by zůstalo v takovém stavu, v jakém je. Ale myslím si, že to nebylo žádoucí, protože my chceme systémy zlepšit. A já se chci zeptat, v čem se mají zlepšit dosavadní systémy. Na to jsem se ptala, ale nedostala jsem skutečně žádnou odpověď ani z těch 42 specialistů na kontrolní systémy z jednotlivých členských států. Největší nejasnosti se týkají finančních nástrojů. Pan eh, kolega Rivelini o nich také hovořil. Eh, non-paper od komise eh, ve článku 130 praví, že existují subvencované půjčky, které by měly být používány jako takovýto instrument. Já si myslím, že by to měly eh, být půjčky, eh, jejíž úroky, nebo úroky z nich jsou podporovány. Normálně, alespoň dosud tomu tak bylo, eh, tyto podpory úroků jsou granty. A když takto bude postupovat Český stát, tak se musí skutečně obrátit na Brusel a provést notifikaci. Když to komise udělá, tak by to neměl být žádný problém. My eh, prostě eh, bychom chtěli postupovat tak, jak jsme to udělali eh, v jednotlivých členských států. Někdy ale se Brusel chová poněkud jinak než členské státy, což znamená, že by musela být podána žádost. Článko 131 tam existuje mnoho pozměňovacích návrhů ohledně kritérií finanční nástroje nikdy nebyly definovány jako takové. Bylo by dobré, kdyby tato definice existovala. A mohli bychom říci, že finanční nástroj je. A teď by následoval eh, výčet. Já prostě si přeji definici finančních nástrojů a ptám se, zda by tato definice nemohla být možná. A zároveň samozřejmě přejeme mít, aby eh, tady eh, byla také zásada dobrého zpravování prostředků, nediskriminace a transparentnosti. Já nefantazíruju, ale dokáže si představit, co to jsou finanční nástroje. Ale myslím si, že ty eh, zásady, které tam byly vyjmenovány, nejsou dostačující. Z toho důvodu by bylo dobré, aby byla definována přidaná hodnota takovýchto nástrojů. A měli e, bychom počítat také e, s leverage efektem, s multiplikátorem, měli bychom také se zabývat i ostatními subjekty, jako například EIB a potom eh, zpětné toky eh, těchto financí. To je také důležitá věc. Eh, komise dává velkou definici pro jednotlivé finanční nástroje, ale teď jsme poněkud v časové tísni, ale myslím si, že by bylo žádoucí dostat ještě více informací. Chcem, snažíme se stanovit maximální riziko, snažíme se vyjasnit také povinnosti skládat účty, Potom chceme také snížit náklady a máme zájem o e, pravidelnou výměnu názorů mezi jednotlivými e, výbory. A zcela nejasná je ještě situaci, jak budeme zacházet s tím rozhraním mezi PPP a mezi s finančními nástroji, protože i PPP by měly být určitými finančními nástroji, ale zůstávají eh, takovou černou schránkou, black boxem. Zatím PPP které spadají pod evropské právo, tak ty spadají pod finanční nařízení, kde existují určitá pravidla. Byly navrženy tři PPP, přímé, PPP, které se zakládají na článku 178, potom PPP, které vznikly na základě soukromého práva jednotlivých členských států, kde se existuje právní subjektivita. Ve Španělsku existuje společnost s ručením omezeným, kde komise zaujímá místo jako zúčastněný subjekt. Co to znamená? Znamená to, že máme evropský státní kapitalismus, který jsem si vůbec nedokázala představit od doby, kdy padla ženesná opona. Myslela jsem si, že to je stádium, které jsme překonali a navíc dochází k určité recenzi. ren, nacionalizaci politik, protože evropský orgán jde vlastně do členského státu a v tomto členském státu se podrobuje eh, jeho vnitrostátnímu právu. My jsme ochotni skutečně udělat obrovské usnadnění evropským modelům. To, co teď existuje, je evropský model sui generis, který odpovídá na řízení rady. A já jsem ochotná se něčím takovým zabývat, ale skutečně musíme se vzdálit od eh, finančních eh, pravidel, tak jak je zatím známe. A nemám vůbec zájem o určité renacionalizaci, kdy komise se bude podrobovat ať už španělskému, německému nebo polskému vnitrostátnímu právu. Proč my jsme evropským legislativcem? Já si myslím, že eh, tento postup by skutečně nebyl dobrý. A já si myslím, že návrh komise eh, tady skutečně není dostačující, co se týče jeho obsahové části. Takže stručně řečeno, to byly problémy, se kterými se musíme věrovat. Děkuji, zatím se hlásí o slovo jenom jeden poslanec. Ne, dva, dobře. Ale obracím se i na komisi. Pokud by se komise chtěla v průběhu debaty přihlásit o slovo, tak nám dejte vědět. Chcete něco říct nebo budete jenom poslouchat? Nechám to na vás. Pokud chcete, stačí zvednout ruku a já vám dám slovo. Eh, Víte co? Slyšeli jsme dva zástupce ELS, takže dáme slovo jen panu Jenci Kajerovi. A pak paní Ayala Sender. Takže, Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajům, panu kolegu Revelinimu a paní Kresle. My sledujeme se sympatí celý tento postup jako sociální demokraté v Evropském parlamentu a rád bych řekl několik připomínek k tomuto tématu, které se dílem obrací na komisi a dílem na pana zpravodaje. Já zcela chápu, že je komplikované když ty texty nejsou stabilní, protože disku, proces diskuzí, ten je kontinuální a e, je komplikované k dojít nějakým definitivním výsledku. A na tomto pozadí si kladu otázku, zda časový harmonogram, který jste si přece vzali, je dobrý, nebo ho máme opatřit nějakým otazníkem, protože vy ještě nemáte definitivní e, dokumenty komise, jak to tak vypadá, tak budou k dispozici koncem měsíce. Já mám jednu obsahovou otázku týkající se akreditace. Podle mého dosavadního chápání je, když máme kontrolní systém managementu, to je systém, který podléhá kontrole komise, kontroluje komise, zda je tento eh, fun- systém funkční a potom dochází k namátkové eh, kontrole. V Němčině by se eh, tato kontrola mohla potom nazvat jako akreditace, což znamená, když ten systém funguje, tak je akreditován. Ale tak, jak se vyvíjí debata, tak to tak vypadá, že státy pod tím chápou něco jiného. A když po tím chápou něco jiného, tak by bylo dobré to vysvětlit, protože já jsem byl zatím šťastný s tímto systémem. Ale pakliže, když si ty státy po tím budou představovat něco jiného, tak to je zase ne až tak dobré. Jaké výhody budou spočívat v té akreditaci? Jaké výhody to bude mít eh, pro nás jako poslance či zástupce RIDu? Od eh, doby semináře došlo k novým pojmům, se kterými jsme setkali, jsou termíny, které nejsou zcela jednoznačné, alespoň co se týče našeho výboru pro kontrolu, nejsou zcela běžné, jako například regionální výbor, udělování absolutoria regionálnímu výboru. Celá ta věc prostě začíná být eh, nepřehledná. Paní kolegyně Kresa řekla, že máme ty systémy vylepšit, ale jak tomu přispívá ta akreditace? Co se týče výsledků těchto členských států, tak bylo řečeno, že odmítají takzvaný sdílený management, protože to bude záležitost, která bude komplikovat celou věc. Každý úředník je rád, když na základě určitých nařízení která vydáváme částečně my, která vydávají vnitrostátní orgány, kdy se prostě prokouše těmito nařízení a umožní mu to se dostat k penězům, k evropským penězům. A když přijdeme eh, s nějakým novým nařízením, tak to znamená více práce pro toho úředníka, protože on se musí s tímto nařízením seznámit. Ale my jsme chtěli přeci zjednodušit eh, celý postup. My chce, chtěli mít eh, lepší eh, pravidla. Ale je tomu skutečně tak? Z toho semináře, a to byla zpětná vazba z členských států, vyplývá, a možná, že to ještě nebylo zcela jasné, jak se vyjádřili jednotliví účastníci eh, tohoto semináře k těm věcem, že se během času celá věc ujasní. Co se týče přijatelného rizika výskytu chyb, eh, tak eh, tam by bylo dobré upřesnit toto přijatelné riziko výskytu chyb, ale Myslím si, že to je záležitost, na které se můžeme dohodnout. To je z mé strany. Mnohokrát děkuji, Jensi. Paní Ayala Sender. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla poděkovat zpravodajům za to, že se pokusili uspořádat eh, celou věc a identifikovat, eh, kde se nacházíme v revizi tohoto nařízení. Samozřejmě to sebou nese nové priority a pravomoci parlamentu a je zde i ta historická naléhavost a potřeba zjednodušení. V dobrém slova smyslu chceme dosáhnout toho, aby v, tomto, v této nové struktuře finančního nařízení bylo méně chyb, méně komplikací. To je opravdu velká výzva. Pokud jde o některé aspekty, které zde zazněly, konkrétně o partnerství PPP a návrh komise, že by se udělala taková jednotná přepážka pro všechny tyto podpory, které mají soukromou část, ale jsou eh, velkou pobídkou jak pro výzkum, tak i podle nového návrhu komise pro malé a střední podniky, tak bych chtěla, aby mě komise ujistila, že s tímto novým mechanismem jednotné přepážky nebudeme ještě více komplikovat život těm malým a středním podnikům, které už dosud měly na generálním ředitelství pro průmysl tu svoji přepážku. Samozřejmě jednotná přepážka to je úsilí o zjednodušení, ale aby ty malé a střední podniky najednou nemuseli procházet celou tou kalvárií těch eh, byrokratických požadavků, která v současné době platí pro velké investiční projekty. vytvořit eh, jednotnou přepážku pro všechny, kteří chtějí využít eh, těchto výhod v případě, že by platili stejné požadavky pro ty, kdo žádají o peníze na velké investiční projekty. To by znamenalo zkomplikovat život malým a středním podnikům. Kdyby museli dodržovat stejné podmínky které platí pro velké univerzity, podniky, laboratoře a tak dále. Za druhé jsou zde národní deklarace. Já si myslím, že v tomto procesu, a myslím si, že je to dobrá debata, se poprvé za mnoho let začíná hovořit o možnosti položit si otázku, do jaké míry ty slavné národní deklarace nebo prohlášení, přiznání, která nám sloužila k tomu, že se ujistíme, že členské státy budou poskytovat veškeré záruky a budou transparentní, abychom se ujistili, že spolufinancované peníze jsou vynaloženy správným způsobem, tak teď si myslím, že jsme nedosáhli cíle. To znamená zjednodušení a ověření skutečné účinnosti nástrojů. Já si myslím, že v praxi a přesto, že pro nás to byl uhelný kámen, praxe v členských státech, eh, které přijali tento postup, ukazuje, že to, že ministr nebo ministrině podepíše Národní deklaraci o použití spolufinancovaných peněz, to není žádnou zárukou pro náš parlament, že tyto peníze byly dobře vynaloženy, protože jsme měli jasné případy z minulého roku. Měli bychom se tedy znovu zamyslet nad tím, jakým způsobem bychom mohli společně vytvořit systém, který by měl být založen na technologiích. Někde jinde už to funguje, například pro zemědělské dotace, tam už to funguje. Aby ten systém dostával vstupy na národní, regionální i místní úrovni, protože jsou i podpory, které se spolufinancují na regionální a místní úrovni, tak aby tento systém poskytoval přehled o tom, na co se ty peníze vynakládají, k čemu se využívají a jakým způsobem se uplatňují, abychom nemuseli využívat ty národní přiznání nebo národní deklarace. To by znamenalo, že na těch stejných úrovních eh, by musely být tyto podpisy poskytovány. Já si myslím, že by to nebylo žádnou zárukou. Musíme využít prostředku z 21. století, informatické prostředky pro kontrolu. Už jsme na to vynaložili spoustu peněz. To by nám mělo dát k ruce určitý jednoduchý nástroj, který by byl schopen zpracovat všechny tyto informace, abychom si v reálném čase udělali představu o tom, jakým způsobem se vynakládají prostředky, jakým způsobem se kontrolují a jaké výsledky přinášejí. A zároveň bych se ráda vyjádřila k těm novým finančním nástrojům. Ten záchranný fond, eh, nové rozšířené pravomoci EIB, to všechno nás staví před eh, nutnost eh, rozhodnout Má to dopad na národní rozpočty, nebo tedy evropská rozhodnutí mají dopad na národní rozpočty a proto musíme naplánovat nové modely, aby ten, kdo vynakládá evropské peníze nebo utrácí národní peníze, tak aby mohl využít těchto nových nástrojů v okamžiku naléhavosti. Zatím ještě totiž není rozhodnuto, jakým způsobem se zaručí občanům, kteří jsou příjemci velké části komunitárního nebo národního rozpočtu, tak jakým způsobem jim zaručíme, kontrolu nad eh, využíváním těchto finančních prostředků. Proto by mě zajímalo, jakým způsobem bychom mohli dát účetnímu dvoru možnost sehrávat eh, roli v této oblasti, pokud jde o tyto nové nástroje. To jsou subjekty, které vznikly velmi kreativně, ale jejich kontrola zatím ještě není tak kreativně pojata. Děkuji. Dank u. Eh, nog woordmeldingen? Děkuji. Hlásí se o slovo ještě někdo další? Chce k tomu někdo něco říct? Vím, že komise se hlásí. Prosím. No. Děkuji, pane předsedo. Ano. Zaznělo zde mnoho otázek. Já se je pokusím rozdělit podle jednotlivých témat takže nebudu odpovídat všem poslancům jednotlivě, ale spíše se pokusíme vyslovit k jednotlivým kategoriím těchto otázek. Finanční nástroje. Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Sdílené řízení a národní deklarace. Včetně otázky akreditace a přijatelné riziko chyby a ještě ta jednotná přepážka. O tom hovořila paní Ayala Sender. Obecně bych řekl, že se nacházíme v situaci, kdy zatím ještě vysvětlujeme předkládané návrhy. Snažíme se vysvětlit na maximum. A jak říkala paní zpravodajka, vysvětlujeme cestou takzvaných non-paperů, které sdělujeme oběma dvěma větvím rozpočtového orgánu. Začnu od toho nejjednoduššího. Už jsme o tom hodně hovořili. Jde o to přijatelné riziko chyby. Je čím dál jasnější, že návrh ve finančním nařízení, nebo tedy ten návrh finančního nařízení, není přijatelný pro zákonodárný orgán a tím pádem je nutno změnit tento koncept, aby z něj byl vytvořen řídící nástroj. My jsme si to vyslechli. Generální ředitelství pro rozpočet předloží návrhy, nejdříve tedy odpovídajícím komisařům a potom celému kolegiu komisařů, aby toto mohlo být začleněno do finančního nařízení, aby to tedy bylo považováno za řídící nástroj. Pokud je přijatelné riziko chyby, myslím si, že si můžete oddechnout. My jsme, si, my jsme vzali na vědomí to vaše stanovisko a dáme tomu odpovídající politický follow-up. Pokud jde o partnerství soukromého a veřejného sektoru, paní Gressle velmi dobře upozornila na to, že se snažíme jít nad rámec současně jediného existujícího modelu. To je model, který se vztahuje především na GTIs, to znamená Joint Technology Initiatives, a který je podrobuje jak statutu, tak finančnímu nařízení. To vedlo tyto GTIs k velmi složitému začátku. Myslím, že i zde jste měli zástupce těchto společných technologických iniciativ, kteří si stěžovali na to, že je velmi obtížné nastartovat tyto iniciativy, které jsou velmi důležité pro evropský výzkum. Zúčastnili jsme se několika schůzí s řediteli těchto společných technologických iniciativ GTIs a snažili jsme se pochopit, eh, co vlastně chtějí. A právě proto jsme navrhli dva další modely. Navrhli jsme model sui generis, který spočívá v tom, že by byl vytvořen orgán na základě komunitárních aktů, aktů společenství, a tento orgán by byl vyňat z působnosti statutu, protože v současné době se tím eh, GTI řídí. Pokud eh, potřebují nějakého účetního navíc nebo nějakou další osobu, která nebyla původně plánována, tak musí sledovat velmi obtížné postupy a to jim komplikuje fungování. Šlo by tedy o to, že bychom těmto orgánům uložili řadu finančních ustanovení, které by zaručily dobré finanční řízení a odpovídající ochranu finančních zájmů Unie. To je věc, o kterou žádali lidé z výzkumu, aby mohli rychleji rozvíjet tato partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Navrhli jsme PPP, které by mohly vycházet ze soukromého sektoru, v okamžiku svého založení. Existuje jeden příklad, který takto funguje, už teď, pokud já vím, ale samozřejmě chápu, že v této souvislosti někdo může mít obavy. Možná bych mohl více vysvětlit paní zpravodajce a také panu Rivelínimu samozřejmě, co se zatím skrývá a jak to funguje. Myslím si to, že jsou to poměrně, myslím si, že jsou to poměrně omezené případy. A chápu, že vám to nemusí být úplně jasné. K PPP. Pochopte, snažíme se vyřešit problém, na který nás upozornili výzkumníci, lidé z těch společných technologických iniciativ. My se snažíme usnadnit vytváření těchto partnerství, ale mezi těmito třemi modely je jeden, který existuje, který je tedy velmi komunitární a další není ještě úplně jasný a vyžaduje další vysvětlení. Možná bych teď rychle odpověděl na otázku týkající se jednotné přepážky. V pracovním dokumentu zpravodajů se hovoří o tom, že tato jednotná přepážka přímo vychází z návrhu, který byl předložen na přelomu roku pro oblast výzkumu. Nejedná se tedy o to, že by příjemci z oblasti výzkumu museli využívat této jednotné přepážky. Jedná se o snahu interpretovat texty a vykládat je společným způsobem pro všechny, všechna generální ředitelství, která se zabývají výzkumem. Podle generálního ředitelství, na které se obracejí výzkumníci, především malé a střední podniky, se často uplatňoval výklad, který neodpovídal výkladu finančního nařízení. A to bylo nepřijatelné. Proto jsme tedy přišli s touto myšlenkou a myslím si, že v následujících měsících projde testy a přinese pozitivní výsledky. Doufám, nebo tedy souhlasím s paní Ayala Sender, že společná jednotná přepážka pro všechny oblasti intervence z evropských rozpočtů, to by bylo velmi obtížně proveditelné. A spíše než abychom měli ty rezortní výbory, nebo spíše ty rezortní výbory by nám mohly pomoci jednotlivým skupinám příjemců spíše než tedy ta jednotná přepážka jako taková. Teď se dostávám k finančním nástrojům. Tam byla komise poněkud lapidární prezentaci svých návrhů. A ještě lapidárnější jsme byli u předcházejícího finančního nařízení. Finanční nástroje byly prezentovány jako výjimky k dotacím. Přišlo nám tedy, že je důležité výmout je z kapitoly o dotacích a dát jim zvláštní statut. Protože, jak někteří z vás poznamenali, hospodářské a rozpočtové okolnosti dotlačily komisi k tomu, že chtěla dát těmto finančním nástrojům významnější roli. Musíme tedy upřesnit celou řadu věcí. Musíme se dohodnout, parlament, rada, komise, na celé řadě otázek. Myslím si na jedné straně, a paní Gressle na to právě mu pozorňuje, že je třeba lépe definovat tyto finanční nástroje. předložíme návrhy oběma větvím zákonodárného orgánu, abychom tedy vysvětlili, co to je tyto finanční nástroje. Vycházíme z toho, co bylo obsaženo v původním finančním nařízení a co jsme pouze převzali do nového článku 130. Chceme lépe definovat jednotlivé nástroje, které máme k dispozici a které byly obsaženy v tom předcházejícím finančním nařízení. Jaké jsou tedy půjčky? Tam je tady v angličtině. Takže tady máme záruky, equity investments, quasi equity investments a nástroje pro sdílení rizika. Definice toho, co je obsaženo v článku 130, tedy musí být dána pro všechny tyto položky, a to buď eh, ve finančním nařízení, anebo v delegovaném aktu, o kterém eh, zpravodajka hovořila. Je třeba také definovat eh, podmínky, kdy se využívají tyto nástroje. Paní Gresle uvedla několik z těchto podmínek. Já je stručně vyjmenuji také. Máme zde dokument, který komise sama poslala parlamentu a radě, aby otestovala své nápady v této oblasti. Je nutno, aby finanční nástroje přinášely přidanou hodnotu k evropské intervenci. Je nutné, aby zde byla adicionalita, aby nebyly na překážku volné soutěži, aby měli multiplikační efekt, aby mobilizovali vyšší investice, než by komise a rozpočet společenství mohly dát k dispozici. Je také nutno, aby subjekt, kterému bychom svěřili řízení tohoto finančního nástroje, měla, měl společný zájem a společný cíl a chceme, aby Evropský parlament měl možnost ověřit, zda tento finanční nástroj slouží k politickým cílům také chceme, aby tyto nástroje mohly být používány po určitou dobu, než se konečně tedy vrátí do obecného rozpočtu a tedy členským státům. A také je zde řada dalších podmínek, z nichž nejdůležitější je ta, že se nesmí jednat o praní špinavých peněz, že je také nutné, aby to byl nástroj, který bude předcházet terorismu, aby byl uplatňován na území, které má mezinárodně uznávané daňové normy a celou řadu dalších věcí, která bude vysvětlena v dohodách které uzavřeme s těmito subjekty. Chtěl bych zdůraznit, že jsme si vyslechli od Evropského parlamentu, že chce být informován, co se děje s těmito finančními nástroji, stejně jako rada. Budeme tedy podávat zprávu. V podstatě už dnes to existuje, ale je to taková málo obsažná zpráva. Výroční zpráva o aktivitách odpovídajících finančních institucí, o výkonnosti těchto finančních nástrojů, o tom multiplikačním efektu finančních nástrojů a tak dále. Byla by to tedy opravdu obsažná zpráva, kterou bychom každý rok podávali pravděpodobně v polovině července zákonodárnému orgánu. finančním nástrojům bych rád řekl, že chceme udělat eh, všechno to, o čem hovořili paní Gressle a pan Rivelíny, aby mohly být tedy přijaty. S uspokojením jsem vzal na vědomí to, že Evropský parlament je nakloněn těmto finančním nástrojům, pokud to tedy bude správně definováno a pokud zde bude správně definována také role Evropského parlamentu. Posledním bude sdílené řízení. Paní Gressle zdůraznila, v průběhu jednoho dne a půl by zde měl být tento seminář o sdíleném řízení. Já paní Gresle za toto děkuji. Myslím, že pochopila, jaké problémy mají členské státy. A děkuji také panu Gajerovi. Co chceme? Sdílené řízení, to jsou zemědělské fondy, strukturální fondy, a nesmíme zapomenout ani na rybolov, který je součástí zemědělských fondů, i další nástroje v oblasti vnitřní politiky. Promiňte, vnitřní politiky, vnitřní migrační politiky. Chceme najít společné struktury. A proto jsme navrhli něco, co se dost podobalo zemědělskému modelu. Členským státům to ale působí problém, protože už mají zavedené struktury, které dobře fungují, především pro strukturální fondy. A zde bych velmi jasně řekl, že to, že existuje agentura, která řídí, která certifikuje a subjekt, který provádí audit, to je požadavek. Členské státy nám řekly, orgán, který certifikuje, funguje velmi dobře a my ho potřebujeme. Myslíme si, že je to užitečné k tomu, aby se snížila chybovost. My jsme se vyslechli členské státy a v rámci možností jsme se pokusili navrhnout kolegiu, něco, co by bylo přijatelné pro členské státy. To znamená, že bychom příliš nesahali na fungující struktury. Akreditace. To také není nic nového. Existuje to v rezortních aktech a funguje to jinak pro zemědělství a jinak pro strukturální fondy. Tato akreditace má za cíl ověřit, že subjekt, kterému svěřujeme peníze společenství, nebo tedy řízení zprávu peněz společenství, je skutečně schopný co nejlépe a nejsprávněji tyto peníze zpravovat. Pokud je o strukturální fondy, tak tam tím byla pověřena komise a u zemědělství to byl zase členský stát, který sděloval komisi, že ten či jiný orgán je schopen spravovat peníze společenství. My navrhujeme něco smíšeného. To znamená, Sdílené řízení znamená také společnou zodpovědnost při jmenování těchto orgánů. Chceme také, aby se členské státy zapojily do jmenování těchto různých orgánů, které spravují peníze společenství, tak jako je tomu v zemědělství. A komise by to neměla plně ponechat v rukou členských států, měla by se také podílet na tomto procesu akreditace. To je věc, která podle mého názoru, když jsme o tom hovořili v závěrech toho semináře, s níž tedy členské státy v podstatě souhlasili. Souhlasili s tím auditoři i správci. Nejtěžší je zaručit kontinuitu od eh, orgánu, který kontroluje vynakládání peněz v terénu až po tu nejvyšší instanci, až pro, po toho správce. Máme zde tedy deklaraci o řízení nebo pojistnou deklaraci, kterou jsme tímto vytvořili. Název se klidně ještě může změnit. Nicméně jde o ujištění ze strany správce a toto ujištění pokrývá období, které je v souladu s tím, co se dělá při udělování absolutoria. Normálně toto období končí v březnu a potom následuje absolutorium. My potřebujeme informace ze strany správců v terénu, které by pokrývaly přibližně stejné období pro které poskytují toto ujištění generální ředitele na základě údajů z minulého roku. To znamená, že chceme posunout to období, za které dostáváme to ujištění, tu záruku ze strany členských států, abychom pokryli rozpočtový rok, který předchází rozhodnutí rozpočtového orgánu. A máme zde problém, protože audity jsou organizovány jiným způsobem. Ta období se nepřekrývají. Nebudu zacházet příliš do detailu, ale je nutno, aby to vzorkování, které provádějí auditoři, bylo založeno na dostatečně velkých vzorcích, aby to mělo vůbec nějakou hodnotu. Proto jsme tedy předložili návrh, aby nám všechno bylo posláno do 15. února. Protože generální ředitelé potom budou mít měsíc na to, aby vše přeskoumali a vydali své prohlášení. Tento problém s daty je obsažen i ve zprávě, upozorňuje na to paní Gressle a pan Rivelini. A my jsme se snažili předložit návrhy, na tom semináři. Abychom trochu posunuli datum, kdyby komise dostávala informace, tak aby sama komise zkrátila procedury, které vedou k té shrnující zprávě vydávané 15.6. Máme zde tedy problém u tohoto sdíleného řízení, protože bylo nutno posunout tuto lhutu. A pro nás je to věc, kterou, jak jsem říkal, navrhneme kolegiu komisařů společně. Opřeme se také o poznámky členských států a vás, Nemůžeme zachovat stávající systém, protože vede k velmi vysoké chybovosti. A to ne u zprávy pro tento rok, nebo tedy zprávy účetního dvora z roku 2009, ale v minulosti to bylo velmi vysoké. Takže chtěl jsem vysvětlit, že i zde jsme si vyslechli členské státy. Paní Gressle byla přítomná na tomto semináři. Je pravda, že jejich reakce byla velmi negativní, že rozhodně nechtějí nic měnit. Myslím si, že je to pochopitelný reflex, ale je to reakce, která komisi neuspokojuje a proto se k tomu vrátíme. Omlouvám se, že jsem hovořil tak dlouho, ale myslím si, že to byla příležitost k tomu, jak vysvětlit všem poslancům, kteří jsou zde přítomni, naše návrhy. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že to vůbec není problém, že jste tak podrobně odpověděl na otázky, které položili jednotliví kolegové. Rozhodně jsme na to měli dost času. A já myslím, že jsme udělali dobře, že jsme ten čas využili. Takže děkuji za upřímnost a děkuji za nabídku. Děkuji za nabídku, že budete pokračovat v jednání se zpravodají u jednotlivých záležitostí. V každém případě je to věc, kterou se budeme zabývat ještě pár dalších týdnů nebo dokonce měsíců. V žádném případě nejsme na konci. Pan Bostok z účetního dvora také chtěl něco říct, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jen dvě stručné připomínky od vašeho věrného přítela účetního dvora. Za prvé, účetní dvůr předložil stanoviska k tomuto návrhu pokud potřebujete něco dalšího, pokud vám můžeme nějak víc pomoct, samozřejmě se vynasnažíme. Za druhé, návrh komise obsahuje návrh určitých změn pro externí audit. To znamená pro to, co děláme my. A jak jste viděli v našem stanovisku, některé tyto návrhy považujeme za dosti špatné a některé za velmi špatné. A doufáme, že pan Develiny, pan, paní Gresle, váš výbor i rozpočtový výbor zohlední naše obavy. Myslíme si, že je v zájmu Evropy, aby účetní dvůr prováděl audity co nejefektivněji a nejúčinněji. A rádi bychom si mysleli, že zvlášť váš výbor na to má zájem. Děkuji, pane předsedo, doufám, že jsem nehovořil příliš dlouho. En als u uw boodschap, als u uw boodschap in een bottle steekt, dan hebben we een message in een bottle en dan kan u ermee... Kdybyste to dal do lahve, tak bychom měli vzkaz v lahvi, ale já myslím, že tak se to dá dobře vyřešit. Paní Gresle, vy jste se k tomu chtěla vrátit a pan Rivalini také? Já vielen Dank. Děkuji. Děkuji za zajímavé informace. Co se týče účetního dvora, tak k tomu můžeme naslouchat celé hodiny, ale obvykle hovoří pouze 10 minut, to je škoda. Jistě máme některé problémy, a myslím si, že se společně přiblížíme lepšímu řešení. Veškerá řešení, která nenajdeme, tak to bude špatné, protože je nebudeme mít ani v roce 2020. Eh, pane Gajere, my chceme dodržet časový eh, harmonogram, ale může se stát, že budeme mít tolik pozměňovacích návrhů, že se všechno změní. Jedná se o velkou reformu s mnoha inovačními body. Vím, že to není jednoduché, tady také nikomu nic nevyčítám je třeba říci, že nejsme správně připraveni na tuto reformu, jako například otázka eh, GTIs. Ta provedla určité vyhodnocení na základě základny takových údajů, které nebyly dostačující. Já jsem eh, eh, četla zprávu o Join Undertaking, já nevím, zda tam byl Gaia nebo někdo jiný. V každém případě to byly dvě zprávy, které jsem si přečetla o sobotě a neděli. Ale zdá se mi, že je to taková přehlídka přání. A e, ta přání jsme si vyslechli k mému překvapení někdy. Zde my nesmíme říci, že nemáme pochopení pro průmysl, ale na druhé straně se mě zdá být nesmyslné, abychom se chopili veškerých bodů. To by šlo špatným směrem, protože to by vedlo k tomu, že ztratíme přehled. Protože co se týče výzkumu, tak tam je skutečně obrovské spektrum. Kdo má toto spektrum vůbec ještě obsáhnout? my prostě máme určité techniky, které musí také pomáhat, ale ne vždy se nám to daří. A já si myslím, že musíme také eh, mít řetel na práci našeho výboru, tak aby jsme pracovali tak, že všichni budou moci s tímto eh, modem operanty také žít. A ještě jedno téma, o kterém hovořil eh, také kolega Riveliny. Jedná se o aktiv přenesené pravomoci. To neznamená, zmocnění, obecné zmocnění pro eh, prováděcí ustanovení. Komise zcela jasně řekla, kde chce mít určité upřesnění. Pokud vím, tak vyjmenovala 100 článků, kde by chtěla ještě něco upravit. To je velké penzum. Toto penzum musíme zkontrolovat a zda to bude 100 nebo zda to bude eh, menší počet bodů, to uvidíme. V každém případě se to bude týkat také rozpočtových pravidel. Já eh, prosím o pochopení toho, že se tady nejedná o určitý mikromanagement, ale jedná se skutečně o to, abychom se dostali do těchto pravidel. A nezapomeňme, že náš kalendář je skutečně velmi silně ovlivněn kalendářem udělování absolutoria my se musíme snažit eh, skutečně získat nejméně jeden měsíc. A navrhujeme, aby eh, v Dubnu jsme provedli již udělování absolutoria, čili z května na duben by mělo dojít k posunutí toho kalendáře, protože je to rok N plus jedna. Bylo by dobré, kdyby se nám podařilo uh, získat alespoň jeden měsíc v tomto kalendáři. Nemusíme to udělat, ale podle mého názoru by bylo důležité, abychom celý postup poněkud zkrátili tak, abychom získali jedno zasedání navíc. My chceme čtyři týdny, někdo chce dva týdny, takže zdvořile eh, vás poprosím, abyste nebyli přílišnými kreativci a neměnili eh, kalendář, protože to by nebylo eh, příliš vhodné. Snažme se postupovat společně a mám zájem na tom, aby skutečně jsme výsledky auditu a udělování absolitoria mohli využít také v naší další práci. Někdy je to tak, že napřed pošle něco rada, potom pošle něco komise, potom zase posíláme něco my. Takže eh, skutečně ten postup je někdy příliš, příliš eh, komplikovaný. My eh, chceme mít tu jednotnou přepážku. To je něco, o čem hovoříme od reformy eh, v roce 2007 a eh, komise eh, tehdy nereagovala, ale myslím si, že nyní to bude dobré, hlavně s, s ohledem na další postup. V každém případě my se chceme eh, omezit na eh, přímé řízení, eh, komise se zase chce omezovat na vnější pomoc, tak uvidíme, jak bude vypadat situace nadále. Děkuji. Děkuji. A poslední slovo k tomuto bude, bude mít zpravodaj pan Rivelini. Děkuji, pane předsedo, budu velmi stručný. Já si myslím, že musíme lhuty zkrátit na minimum, ne minimum ale určitě nemůžeme postupovat uspěchaně. Jsou zde opravdu citlivé body, jak už o tom hovořila kolegyně Gresla, delegované akty, stanoviska některých institucí. Musíme tedy urychlit svou práci na maximum, vyhrňme si rukávy, ale dejme si pozor. Účetní dvůr nám bude dále posílat tyto zprávy a my je budeme brát v úvahu. S paní kolegyní Gresle jsme připraveni setkat se co nejdříve s komisí. Jak říkám, vyhrňme si rukávy, zamysleme se nad tím a přistupme k tomu opravdu zodpovědně. Je to velmi citlivá otázka. Dankjewel. Mnohokrát děkuji. Děkuji všem za příspěvky. A tím můžeme uzavřít tento bod, bod číslo 27. Máme tady jednu organizační připomínku. Paní Ayala Sender požádala, abychom velice stručně, já doufám, že to stručné bude, něco řekli k bodu 33 na našem pořadu jednání, což je udělení absolutoria za rok 2009 pro hospodářský a sociální výbor. Zdá se, že tam došlo k určitému vývoji. A pokud vím, tak paní Ayala Sender chce předložit ústní pozměňovací návrh. Chtěla by nám vysvětlit, proč absolutorium nechce hospodářskému sociálnímu výboru zatím udělit. A já bych navrhoval, že skončíme v 17.25, protože pak začne uzavřené zasedání. A já bych skutečně rád využil celou hodinu pro setkání s panem Enkverdou. Prosím. Děkuji. Pane předsedo, já jsem požádala o slovo pouze proto, že to je nový postup. A vzhledem k mé žádosti pro pana zpravodaje a celý výbor, abychom odložili absolutorium pro Evropský hospodářský a sociální výbor právě proto, že 11. 3. Olaf zahájil řízení na základě stížností na špatné řízení v Evropském hospodářském a sociálním výboru. Všechna tato obvinění jsou dostatečně závažná a myslím si, že jsou dostatečně závažná k tomu, abychom zvážili odložení absolutoria. Já jsem předložila v angličtině vysvětlení svého pozměňovacího návrhu 2 k návrhu pana Rivelínyho, kde se do detailu snažím vysvětlit problémy, které byly identifikovány v Evropském hospodářském a sociálním výboru. A od dubna 2009 to vedlo k určitým problémům a nesrovnalostem. Jeden z členů předsednictva výboru předložil stížnost u agentury OLAF a OLAF zahájil řízení. A já tedy v souvislosti s tím žádám, abychom odložili absolutorium a když nám potom Olaf řekne, že není žádný problém, tak klidně můžeme absolutorium udělit. A pokud ne, tak si myslím, že můžeme postupovat úplně stejně jako u jiných institucí. Když Olaf zahájil řízení, tak si myslím, že by nebylo možné, nebylo by vysvětlitelné, že jsme schválili absolutorium nebo udělili absolutorium, když jsou zde tyto problémy. Já jsem si to všechno prostudovala, snažila jsem se zachytit všechny aspekty, všechny problémy, ekonomickém v Evropském hospodářském a sociálním výboru. Máme informace o tom, že to nejsou pouze otázky, které vznikly na konci roku 2009, ale už vlastně od dubna 2009 probíhá disciplinární proces, který vedl k celé řadě problémů. Já si myslím, že v tomto smyslu je zcela legitimní požádat o tento odklad. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Je tady někdo z kolegů, kdo by k tomu chtěl něco říct? Já myslím, že tato diskuze by mohla proběhnout bilaterálně a multilaterálně mezi jednotlivými skupinami a také mezi paní Els Sender a zpravodajem. Mohli bychom počkat ještě minutku na pana Riveliniho, který se za chvíli vrátí a počkali bychom, protože pokud tady někdo je z kolegu a chtěl by se na něco zeptat, pan Sondergaard říkal, že by měl nějakou otázku nebo nějaký návrh, tak já jsem pouze předložila tyto návrhy k vašemu zvážení. Oké, okay, ondertussen wordt de heer eh, Rivellini Dobře, pan Rivalini dostal informaci. Takže pane zpravodaji, co chcete říct k návrhu ústního pozměňovacího návrhu paní Ayala Sender? Můžete s tím souhlasit? A nebo z toho vznikají problémy? Ne, já nesouhlasím, protože 11. března je pravda, že bylo zahájeno řízení agentury OLAF, eh, která přešetřuje stížnosti pana Mozese Beneogardy a my všichni samozřejmě očekáváme výsledky tohoto šetření a chceme zjistit vyníka, ale myslím si, že odložení absolutoria ovlivňuje práci Olafu a mohlo by to vést ke zkreslení jejich šetření. Jinými slovy, odložení absolutoria by nemělo jiný důvod než to, že Olaf eh, zahájil vyšetřování. A Olaf by se mohl rozhodnout odložit celý případ. Myslím si, že bychom měli v rámci zprávy pouze poukázat na to, že je třeba přešetřovat výsledky práce OLAF, ale nemyslím si, že by bylo nutné nebo žádoucí odložit absolutorium. Dobře. Já myslím, že teď k tomu nemusí být dlouhá debata. Zdá se, že situace je celkem jasná. Zítra dopoledne se o bodu 20, pardon, 33 bude hlasovat. A nejprve budeme hlasovat vůbec o tom, jestli udělíme absolutorium nebo ne a většina v tomto výboru pak bude moct rozhodnout, jestli absolutorium udělíme anebo odložíme. A pokud zítra ráno, zítra dopoledne budeme mít většinu pro to, abychom absolutorium odložili, pak paní Ales Sender, protože absolutorium bude odloženo, bude mít příležitost předložit ústní pozměňovací návrh, protože to bude zdůvodnění toho odkladu absolutoria. A uvidíme, jestli ten pozměňovací návrh celý nebo částečně bude moct zůstat v textu, ale nejdřív se bude hlasovat o tom, jestli vůbec udělíme absolutorium. Vyhovuje vám to tak? Můžeme to tak nechat? Dobře. Tím tedy můžeme uzavřít veřejné zasedání. Přestává web streaming a zbytek zasedání bude za zavřenými dveřmi. A já bych rád požádal, aby ti, kdo nejsou oprávněni zúčastnit se zasedání za zavřenými dveřmi, opustili sál abychom se mohli setkat s panem Engvirdou.